já bych rád zahájil naše zasedání. Musíme se vrátit k jednomu bodu jednání, který jsme včera nestihli. To je zpráva paní Galo a dostaneme se k ní hned. Takže paní Galo. Děkuji, pane předsedo. Pokud se týče iniciativní zprávy, sdělení komise k posílení práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Než se pustím do podstaty věci, eh, představila bych eh, návrh časového harmonogramu, tak jak byl stanoven ve spolupráci se sekretariátem 27. 28. ledna by měla být zpráva předložena, eh, pozdívací návrhy do 6. února, eh, hlasování ve výboru 23. února a na plénu v Dubnu. Pokud se týče vlastní věci, toto sdělení komise už eh, bylo představeno paní Frilinger, 6. října na našem zasedání. A toto inspirovalo mnohé kolegy k komentářům, které já samozřejmě zapracuji. Dnes je čas na debatu, neboť kolegové naslouchají. A chtěla bych vám vysvětlit, jak bych si představovala práci na této zprávě zcela obecně a vzhledem eh, k množství setkání, která jsem dodnes absolvovala, je třeba přijmout eh, k tomuto tématu, eh, bych tak řekla, rezortní přístup. A de facto dá se říct, že hodně záleží na tom, o čem konkrétně mluvíme, o hudbě, o elektronickém obsahu, o tisku a tak dále. Tím chci říci, že by bylo naprosto zavádějící, kdybychom usilovali o jeden jediný model pro celou problematiku duševního vlastnictví. My k tomu můžeme přistupovat na několika úrovních. Eh, první přístup by byl pedagogický, eh, to znamená kampaně vysvětlující problematiku autorských práv a jejich ochrany. Jestliže přijdete do knihkupectví, prostě e, nemůžete si vzít knihu a odnést si ji bez placení. A přesně toto se děje na internetu a právě proto se tím zabýváme. Je třeba co si podniknout proti porušování autorských práv. Směrnice o příslušných sankcích eh, se dosud nepohnula a očekáváme, že se to pohne za španělského předsednictví. Internetové piráctví se taky nedá vyřešit prostě tím, že se řekne, eh, že prostě legislativa, legislativně to ošetřit, to je obtížné. Právě naopak, eh, autorské právo je tady od toho, aby chránilo oprávněná práva autorů. Dále eh, v některých členských zemích existují daňová pravidla a samozřejmě eh, se také porušují. Ale to neznamená, že by někdo chtěl kvůli tomu eh, tyhle ty daňové zákony zrušit. To znamená, že musíme být velice opatrní. Opatrní a musíme mít samozřejmě velice diversifikovaný přístup diversifikovaný přístup, který by umožnil získání všech práv a dodržování všech práv této oblasti. Samozřejmě, že zde máme právní základy, ovšem máme i business model, který je velice důležitý a který samozřejmě musí chránit naše spotřebitele před tímto typem produktu v Evropské unii. Ten první bod, o kterém jsem hovořila, byla určitá, určitý pedagogický přístup nebo metodika, to znamená, určité povědomí mezi spotřebiteli. Samozřejmě, že musíme odměňovat vhodným způsobem všechny tvůrce a stimulovat iniciativy v této oblasti, kreativitu. A zároveň zde máme um, všechny záležitosti, které se dotýkají například internetu, všechny věci, o kterých, o kterých už jsme hovořili a které jsou rozšířeny a rovněž, co jsme ochotní zaplatit, abychom z právního hlediska to mohli eh, nějakým způsobem ošetřit. Víme, že zde existují tyto produkty a v podstatě mm, se stává, že vlastně za tyto produkty nezískáme ty finanční, tu finanční odměnu, kterou bychom požadovali. To znamená, že chceme, aby ty, kteří duševní vlastnictví nebo práva v této oblasti mají aby jsme to, aby jsme to uznali, protože najednou zjistíme, že jsou zde produkty, které jsou úplně bezplatné na internetu a tak dále. Myslím si, že je důležité, abychom poučili v této oblasti mladé lidi. To znamená, je to pirátství na internetu, internetu, obsah na internetu. Toto je záležitost, které bychom se měli věnovat v oblasti posílení práv duševního vlastnictví. Právě proto bychom měli být velice aktivní. Měli bychom vytvořit to určitá harmonizovaná řešení všech zúčastněných stran, jednak vlastníků práv této oblasti, producentů obsahu, internetové platformy, poskytovatelů přístupu na internet a samozřejmě, že i spotřebitelské organizace. Musíme podporovat dialog v této oblasti, Ovšem, pokud ti, tyto zúčastněné strany nenaleznou harmonizované společné řešení, je důležité, abychom přistoupili k určité iniciativě na úrovni společenství, tak abychom vyřešili celou záležitost. To znamená, že je to opravdu věc, které se musíme závažným způsobem věnovat. Čili pokud jde o poskytování přístupu na internet, musíme zapojit poskytovatele do celého dialogu, to je zásadní. No a pokud jde o licence multiteritoriální, měli bychom se podívat na právní možnosti z evropského hlediska a samozřejmě poté i v jednotlivých sektorech, kterých se dotýkají tyto problémy. Musíme mít k dispozici technické nástroje, tak abychom chránili práva duševního vlastnictví. To znamená otázka, která mezi nám, před námi stojí, je, jakým způsobem standardizovat na celou evropské úrovni technologie, které umožní uh, rozeznávat obsah na internetu. Zároveň je zde mezinárodní dimenze v oblasti padělatelství, pirátství, to znamená globální aspekt, to znamená, že bychom měli posílit i mezinárodní dohody, které posilují boj proti piráctví. A zároveň si myslím, že bychom se měli zabývat touto zprávou z vlastní iniciativy, abychom se zabývali mm, tímto mm, oznámením nebo tímto prohlášením z legislativního hlediska. To znamená Otázka zní, zda by komise měla představit nový text, nebo zda bychom měli revidovat stávající směrnice v tomto ohledu, především pokud jde o obsah na internetu, abychom objasnili právní otázky, to je další otázník této oblasti. Jistě víte, mm, že jsem hovořila s různými zúčastněnými stranami, s různými společnostmi, spotřebitelům, různými edičními organizacemi, organizacemi pro práva duševního vlastnictví. Samozřejmě, že jsem hovořila s mými kolegy, s externími odborníky. Snažím se spolupracovat i se stínovými zpravodaji, s komisí v tomto ohledu, tak aby všechny tyto otázky, které v tomto ohledu máme, aby všechny tyto otázky byly vyřešeny vhodným způsobem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za tento úvod. Teď se pan Engström eh, hlásí do debaty. Já bych chtěl poděkovat paní Galo za tento úvod, který velice jasně dokresluje, jaký máme problém s tím sdělením komise a iniciativní zprávu. Když si přečtete tuto sdělení komise, hovoří se hodně o falšování zboží. Ano, toto je skutečně velký problém a je to záležitost nelegální samozřejmě. A samozřejmě, že je třeba na evropské úrovni bojovat proti tomuto padělanému zboží. Nemáme nic proti tomu, jde jenom o to, co je prakticky použitelné, efektivní a tak dále. Nicméně, eh, komise se prakticky výhradně zaměřuje na padělání zboží. Zatímco eh, paní Galo, vy jste hovořila eh, téměř výhradně o nelegálním sdílení obsahu na internetu. Ano, samozřejmě eh, je nelegální komerčně sdílet soubory chráněné autorským právem. Samozřejmě eh, je to eh, velice žhavé téma z politického hlediska a myslím, že panuje široký konsensus v tom směru, že je třeba ochranu autorských práv reformovat. Eh, pouze se nedokážeme zhodnout tom, jak by tento konsensus měl vypadat, jak by ta nová ochrana měla vypadat. Já si myslím, že není vhodné, pokud by komise měla utrácet eh, peníze na politické kampaně a tím, že by se snažila eh, velice jednosměrným způsobem měnit eh, systém ochrany autorských práv. Je to skutečně otázka politická a já si myslím, že je třeba to oddělit. Padělání zboží je komerční aktivita, je to nelegální, souvisí to s organizovaným zločinem a samozřejmě musíme proti tomu bojovat. Naproti tomu sdílení souboru je něco úplně jiného. Jestliže komise nebo prostě instituce jako takové by se chtěli zabývat oběma tématy, měli by to tak učinit zvlášť protože eh, to, tak jak to děláme teď, to prostě jenom eh, de facto celou situaci zamlžuje a to není dobré pro pověst, pro pověst institucí. Děkuji vám, paní Gerine. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat také za představení tohoto sdělení komise. Eh, kterému jsem eh, rozuměla trošku jinak než eh, můj předřečník. Ale když bych navázala na ten příklad s knihovnou, který paní Galo představila tady, že by se někdo bral knihy bez placení, tak chtěla bych říci, že ten internet to je spíše něco jako knihovna, čili kde něco sdílíme a ne krademe. Já myslím, že to je obrovská knihovna, kterou by měli využívat uživatelé a eh, o nelegální činnosti můžeme hovořit pouze tehdy, když někdo eh, prostě eh, na tom vydělává na úkor jiných. Nemůžeme do toho zahrnovat nezletilé lidi, kteří tam prostě něco najdou a e, není to chráněné žádnými e, šiframi, kody ani podobně a tak to prostě použijí, to nemůžeme kriminalizovat. Čili já si myslím, že bychom měli hovořit spíše o knihovně, kde si něco půjčujeme, než o prodejně, kde krademe. Samozřejmě, že takové, taková ta činnost, která je zakázaná, e, porušování všeobecně uznávaných práv a chráněných práv, no tak to by samozřejmě eh, bylo něco jiného. To, tady jsme proto, aby se zakročilo, ale eh, prostě eh, směšování tady toho porušování značek, porušování pravidel a vypůjčování si v knihovně, tak to bychom neměli směšovat. Prostě tady bychom to skutečně měli opět rozlišovat, buď to úplně zvlášť řešit, nebo alespoň rozlišovat. Děkuji, paní Hercog. Děkuji, pane předsedo. Já bych se na to ráda podívala z trošku jiné strany. Eh, já jsem byla zpravodajkou spolu s vámi v otázkách Lisabonské strategie a my jsme se dostali do bodu, uznávání páté svobody. A já si myslím, že toto sdělení eh, je třeba nahlížet právě z tohoto hlediska, protože eh, znalosti to bude pátá svoboda v Unii a eh, de facto by to mělo dát Evropě konkurenční schopnost. Čili tak to je na to třeba nahlížet. E, myslím, že e, se to tak vnímá v komisním dokumentu. Já zcela souhlasím s tím, co paní zpravodajka řekla o e, tom, na co je třeba dávat pozor, co hlídat. Je třeba prostě podporovat každou iniciativu, která jde správným směrem. Já si myslím, že v nadcházejícím období nebo v tomto období, které začíná, si musíme rozhodnout, eh, jak se k tomu postavíme eh, v otázce eh, piraterie. Buď můžeme rozhodnout, že všechno je svobodné a volné a v tom případě bude třeba takto upravit legislativu a legislativu je třeba upravit, když se rozhodneme jakýmkoliv jiným způsobem. Ale já si myslím, že s tím musíme něco dělat. Je to politická otázka, my se s ní budeme muset vyrovnat. A ještě chci říct, když hovoříme o falšování a piráctví, piráctví tak eh, musíme říci, že se to týká 12 celosvětového obchodu a určitě tedy 12 ekonomiky eh, vyspělých, jako je eh, americká nebo evropská. A to znamená, že nám ubývají pracovní místa a jako socialistka já chci tato pracovní místa dostat zpátky do Evropy. Třeba v Maďarsku. Teď hovořím o zboží. Třeba v Maďarsku se krade jedenáct aut každý za každou noc a používají se potom jako zdroj eh, levných náhradních dílů. A já myslím, že to je věc, kterou skutečně musíme řešit. Je to prostě eh, taková věc. Prostě eh, my potřebujeme s tím něco dělat, abychom udrželi i výrobu v EU. A pokud se eh, Pirátství týče, musíme se rozhodnout, kterým směrem se vydáme, ale současný stav nemůže zůstat. Danke, Frau Kollegin Kastex, bitte. Paní Kastex, prosím. Merci, monsieur le président. <clears throat> Je crois que... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přesně jak už se o tom zmínila paní Galo, nějak mi nefunguje mikrofon. Ráda bych řekla následující věc. Ano, je to velice rozsáhlá záležitost, která se dotýká mnoha domén, mnoha oblastí, proto bychom měli postupovat velice opatrně, aby nedošlo k nějaké polarizaci pouze v jedné oblasti, nebo abychom se zaměřili pouze na jeden aspekt duševního vlastnictví, protože to by znamenalo určité riziko. Mohli bychom vytvořit legislativu, která v podstatě nebude přizpůsobena k jiným aspektům stejného problému. To znamená takový příklad, kdybych vám uvedla, abychom se nezabývali pouze nelegálního, nelegálnímu, nelegálnímu stahování obsahu na internetu, je to je záležitost nejenom duševního vlastnictví, ale například i obchodních značek nebo výměna vědomostí, nebo jsou to záležitosti generických léků a tak dále, čili léčiva obecně. A právě proto bychom měli věnovat pozornost všem těmto aspektům. Proto si myslím, že bychom měli přistupovat podle jednotlivých sektorů k celé záležitosti máme čas, abychom se tomu věnovali, měli bychom se ještě zamyslet na celou záležitostí a proskoumat celou oblast, tak aby legislativa pokrývala všechny aspekty a všechny dimenze. Děkuji. Děkuji pěkně, paní kolegyně Viksterová. Děkuji pěkně, pane předsedo. Ta zpráva paní Kalo je bez pochyby jednou z největších politických výzev, které zde v tomto parlamentu čelíme. Jde o to najít rovnováhu mezi zajištěním eh, duševního vlastnictví a příslušných práv na jedné straně. Hovoříme jak o materiálních, eh, no, nemateriálním, tak materiálním vlastnictví. Jsou to hmotné i nehmotné statky. A zároveň však musíme vidět, že nyní zažíváme dobu, kdy je internet hlavním zdrojem informací a výměny informací mezi lidmi a musíme najít eh, rovnováhu mezi zárukou eh, práv na nehmotné vlastnictví a na druhé straně eh, zajistit, aby internet byl nadále tím zdrojem pro sdílení kulturního bohatství. Ovšem práva na duševní vlastnictví nesmíme ztrácet ze zřetele. A právě rovnováha mezi těmito dvěmi úkoly je to, o co nám jde. Jde nám o hodnověrnost jakožto politiků. Zatím se stále nepodařilo vytvořit právní nástroje, které by bylo možné aplikovat v, kom, v kontextu internetu. Pro mladistvé je velice obtížné najít ty hranice pokud používají internet. Dokonce mé vlastní děti nechápou, že pokud někdo eh, věnuje čas a energii, eh, píše knihy, píše divadelní hry, tak je přeci evidentní, že se tím živí. Ale není snadné to těm dětem vysvětlit. A co bych ráda řekla eh, k té zprávě eh, paní Valo je, že eh, musíme se držet zásady, že práva na nehmotné vlastnictví musí být zajištěno stejně jako právo na hmotné vlastnictví. Přesně tak, jak to tady uvedla paní Valo. A zároveň musíme také poukázat na nutnost tvorby právních nástrojů, které umožní všem občanům eh, plně, ale legálně využívat internet. Děkuji pěkně, paní Lechtenberg, a potom ještě paní Galo. Děkuji pěkně. Já jsem opravdu o oddělení těchto dvou věcí. Eh, není to jen tak, že rozlišujeme mezi eh, autorskými právy a patenty. Nejsou tady srovnatelné strategie. Nejde jenom o to, že internet je novým prvkem, je v tom celá logika, která eh, mění eh, tu oblast eh, autorských práv. Pokud jde o patenty a padělání zboží, tak bych chtěla poukázat na to, že v případě patentů jde chránit práva vlastníků patentů a s patenty eh, je to stále složitější. To se týká především farmaceutické výroby, to je kritická oblast. Ovšem nehledě eh, na to, eh, ten patent je určitou společenskou smlouvou a proto musíme oddělit ten hmotný svět Eh, který se řídí eh, jinými pravidly a je tam aplikovaná jiná strategie. Od toho druhého A druhá věc, pokud budeme vycházet z toho, že v Evropě budou uh, žít uh, inovace, um, možnost uh, přežít jenom tehdy, když budeme chránit patenty. tak eh, ta argumentace nebude, nebude správná. Neměli bychom eh, blokovat vědomosti, blokovat eh, výměnu vědomostí, měli bychom naopak umožnit zlepšení této výměny. Pokud jde o to odblokování té směrnice bych ráda připomněla, že některé členské státy se už diví, proč to v radě eh, není, proč se to v radě zpomalilo. To, na co jsme upozorňovali v parlamentu, to bylo to, že vlastně tam byla chyba v té interpretace o rozhodnutí parlamentu, Eh, je nyní zveřejněno v písemné formě. Jedná se o reimport, o opětovný dovoz a tam došlo k chybě v interpretaci eh, na základě určitého nerozumění, nerozumění a po zveřejnění ta eh, chyba je tam nadále. Já mám právo chránit práva parlamentu, ovšem musí to být i v tom e, e, zařazeném znění. Pokud jde o ty otázky internetu, tak e, souhlasím s tím, co tady zaznělo. Je potřeba chránit práva autorů, ovšem s tím starým systémem ochrany práva neuspějeme ve věku internetu. Je nutné změnit eh, ochranu autorských práv eh, v souvislosti s internetem. Já mám stále více a více informací a mailů od výzkumníků, kteří se stěžují, Eh, na to, že pokud tuto oblast nevyřešíme, tak budeme mít stále více problémů v kontextu mezinárodní výměny informací a vědomostí. Opravdu jsou to tady dvě různé věci, které je potřeba řešit odděleně a pokud chceme do našeho zákonodárství vložit určitou logiku, tak eh, výsledkem potom musí být opravdu nová pravidla. Nesmíme zapomínat na to, že žijeme v nových poměrech. Děkuji. pan Berling Boyer eh, se chce eh, vyjádřit. Je to taková mini intervence. Spot, solo uno spot. Il tema è molto caldo. E eh, velice stručně, je to ožehavá otázka. A je třeba, abychom si zachovali chladnou hlavu. Ano, samozřejmě, pokud se týče těch intelektuálních práv, ano, nemůžete jít do eh, knihkupectví, vzít si knihu, nezaplatit a jít, ale skutečně existují také knihovny a tam jsou autorská práva eh, chráněna jiným způsobem. My třeba podobně u filmu, eh, tam můžete jednak zaplatit za lístek a jít do kina, nebo si také můžete eh, kopii vypůjčit ve videopůjčovně. Čili i tam jsou různé formy, eh, různé formy chrání autorských práv. To prostě se také liší, jinak to bylo za feudalismu, teď jsme v kapitalismu. Čili historie nás učí, že autorská práva se časem mění a je třeba, aby se přizpůsobovala moderní době. Eh, internet je zcela nová, nové prostředí a je velice obtížné eh, se tady v tom eh, vyznat a najít hranici mezi legální oblastí a zločinem a já myslím, že k tomu budeme muset přistupovat velmi eh, tvůrčím způsobem. Paní Galo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům a kolegyním. Ráda bych jim poděkovala za jejich vystoupení. Vidím, že je to téma, které vás velice zajímá. A proto bych chtěla říci, ano, zdá se, že už máme veliké spoždění v této oblasti Nemůžeme zde oddělovat jednotlivé věci, protože si myslím, že právě ten sektorový přístup by mohl uspokojit jednotlivé dotazy, jednotlivé obavy. Myslím si, že bychom se měli zamyslet. Měli bychom se zamyslet a velice inteligentním způsobem postupovat, pokud je o obsah na internetu, o nové technologie. Na to nesmíme zapomínat, ovšem musíme pokročit v této oblasti. Jak už se o tom zmínila paní Bikstro, musíme nalézt určitou rovnováhu mezi všemi novými technologiemi. Nesmíme zapomínat na to, že internet ano v současné době představuje tento nástroj, ovšem možná zítra to bude něco úplně jiného, možná to bude ještě mocnější nástroj a my nemáme právní ochranu v současné době k dispozici, která by nám umožnila pokrýt rozvoj této nové technologie. Proto musíme pokročit v této oblasti. Proto si rovněž velice cením všechna vystoupení, protože to znamená zájem kolegů a kolegyň. Znamená to snahu pomoci mi v, tomto, v této oblasti a v mé práci. Děkuji vám. Děkuji pěkně. Já si myslím, že ten navržený harmonogram je navržen. Teď se dostáváme k dalšímu bodu a to jsou práva spotřebitelů. Než dám slovo na, eh, zpravodajce, tak bych rád po, po, přivítal pana Heselinga, autora studie na téma eh, srovnání eh, návrhu hledně společného referenčního rámce. A druhé kolegu, který má který se podílil na této studii a teď dám slovo panu eh, eh, Volesi a potom požádám oba profesory o představení té studie. Takže prosím, Diana Volis. Děkuji, pane předsedo, za za slovo. Já si toho cením, ale já si myslím, že bychom měli dát slovo našim hostům a by nám představili naší studii. A k, k mému návrhu se vrátíme později. Takže prosím, pan Heselink. Děkuji pěkně, pane předsedo. Děkuji také členům parlamentu za eh, tuto příležitost představit vám zprávu, kterou jsme vypracovali na váši žádost. Já bych vám nabídl takový krátký úvod k současnému stavu. V roce 2003 Evropská komise zveřejnila akční plán Eh, o právu upravujícím smlouvy a bylo potřeba zrevidovat aký komunitér. Bylo potřeba eh, vypracovat společný referenční rámec a tento společný referenční rámec, respektive jeho první návrh, eh, byl vypracován odborníky a tato iniciativa byla přijata v podobě rezoluce Evropským parlamentem. V loňském roce eh, komise zveřejnila směrnici o právech spotřebitelů, respektive návrh takové směrnice. A to byl v podstatě první eh, výsledek eh, tohoto procesu. Prosím, uvědomme si, že směrnice o právech spotřebitelů, o níž teď hovoříme, se, tý, se zabývá pouze čtyřmi směrnicemi v oblasti spotřebitelského smluvního práva. Na začátku, když byl zveřejněn akční plán, tak eh, šl, byl záměr eh, zakomponovat ne pouze ostatní eh, směrnice, ale i ostatní smluvní práva. Nešlo tedy pouze o smluvní práva pro spotřebitele, takže tam šlo o, v té úvodní fázi o omezenější obsah. Eh, jedná se tady o eh, horizontální eh, přeskoumání, o přeskoumání problematiky, která je obecnějšího charakteru. Jsou to obecné a pravidla, která jsou omezena na této čtyři směrnice a ne například na směrnici o um, then, um, um, uh, early this year, the, uh, academic... o timeshare. Na začátku tohoto roku Eh, vy, vyšel návrh společného referenčního rámce, zde mám návrh. Vypadá to jako občanský zákonník, minimálně podle toho, jaká jsou tam pravidla, jaká je tam struktura a, a každopádně platí, že tento návrh e, navrhuje eh, modernizaci e, pravidel pro moderní práva, jako je rodinné právo. Nejsou tam fyzické osoby, ale je tam zvykové právo, eh, jsou tam eh, uvedeny eh, termíny, jako jsou smlouvy, majetkové smlouvy a podobně. Takže jde to mimo to smluvní právo a týká se to také smluv mezi jednotlivými společnostmi a smlouvy mezi spotřebiteli a výrobci. Tato zpráva v roce 2006 eh, byla eh, schválena Evropským parlamentem, respektive dostala se její podpory. Takže o čem je naše zpráva? Společně s dvěma kolegy z Amsterdamské univerzity panem Makusem, který je tady, a panem Debojk, který dnes ještě dorazí, tak jsme připravili podrobné srovnání návrhu, pardon, ano, návrhu směrnice o spotřeb, právech spotřebitelů s tím společným referenčním rámcem a rovněž na, na základě žádosti parlamentu jsme přišli s návrhy eventuálních eh, změn, eventuální novelizace toho návrhu směrnice na základě tohoto společného referenčního rámce. Naše zpráva je neutrální. Eh, právo je samozřejmě normativní disciplína, takže to neutrální v tomto smyslu i v tom smyslu, že jsme se při svých doporučeních omezili na rozdíly mezi návrhem společného referenčního rámce a návrhu, návrh směrnice o právech spotřebitelů. Parlament samozřejmě může mít ještě další důvody, proč schválit či neschválit navrhovanou směrnici. Můžete usilovat o silnější či menší ochranu práv spotřebitelů. Ovšem, e, to jsme nechtěli posuzovat, my jsme chtěli srovnat pouze ta, tyto dva soubory pravidel Eh, které eh, by měly být víceméně podobné. A my jsme tam nalezli rozdíly. Konkrétněji bych se rád zmínil, ještě předtím než pro detailu, o tom, eh, proč používat tento společný referenční rámec jako, jako nástroj pro úpravu směrnice o právech spotřebitelů? Prvním důvodem je, že to, že zá, eh, záměrem komise bylo používat tento společný referenční rámec jakožto zdroj inspirace pro uh, návrh směrnice o právech spotřebitelů. A za druhé, komise ve svém akčním plánu uvedla jasně, že doufá, že Rada a Evropský parlament budou rovněž využívat tohoto společného referenčního rámce jakožto platformu, na níž budou předkládat návrhy k novelizaci té směrnice. To pouze na připomenutí. Samozřejmě nyní máme nový parlament. Eh, teď jsem hovořil o přístupu eh, předchozího parlamentu. Druhým důvodem, který je už zásadnější, protože už se odpojeme od minulosti, tak eh, ten důvod je tento. Využívání tohoto společného referenčního rámce jakožto platformy pro novelizaci směrnice o právech spotřebitelů eh, může významně přispět eh, k soudržnosti smluvního práva v Evropě. Opět rád bych připomněl skutečnost, že navrhovaná směrnice se zaměřuje pouze na revizi čtyř stávajících směrnic. To znamená, že e, nezajišťuje konzistentnost e, s žádnými stávajícími směrnicemi v oblasti e, práv spotřebitelů. Máme tady směrnici o komerčních agenturách, směrnici o opožděných platbách a podobně. Dalším cílem a každopádně Eh, eventuálním výstupem, který očekávají všechny evropské instituce, již od samého počátku toho procesu akčního plánu, je to, že jednoho dne bych tady mohl být alternativní eh, systém eh, opt-out, který by vycházel právě z toho společného referenčního rámce. Přirozeně by bylo nešťastné, pokud by Eh, tento alternativní kodex eh, a eh, přeskoumaná směrnice o právech spotřebitelů by se lišily, a to významně. Především, pokud by tam byly rozdíly víceméně náhodné. Také bych rád připomněl, že parlament eh, vždy podporoval eh, myšlenku alternativního nástroje podporovy v podobě různých eh, sdělení. A parl- dalším aspektem konzistentnosti, a teď hovořím o evropském smluvním právu, jde konzistentnost mezi smluvními právy Evropského společenství a smluvními právy na národní úrovni. V rámci, eh, v rámci eh, té navrhované směrnice se jedná o velice problematickou oblast, kterou pokryje pan kolega Schulte Nelke. Jenom bych rád připomněl, že společný referenční rámec lze využít jakožto systém určitých záložních pravidel pro, eh, na základě eh, nichž eh, by byla revidovaná ta směrnice o právech spotřebitelů. Může to být vodítko pro obecná pravidla pro, pro smluvního práva. Eh, dalším důvodem využívání tohoto smluvního referenčního rámce, společného referenčního eh, rámce je jeho kvalita. Eh, byl přijat v podstatě velice dobře, s určitými výhradami a není to překvapivé, protože nejenom, že jeho autoři se etablují s kvalitních pracovišť, ale co vás ještě může eh, spíše přesvědčit je to, že tady pracovala eh, velice hustá síť odborníků z členských států, byly to opravdu stovky lidí, tak eh, můžeme očekávat, že kvalita zdalostí je, je, obrá, je jak se, se odráží v kvalitě tohoto návrhu společného referenčního rámce a posledním důvodem, proč byste měli být eh, inspirováni s tímto společným referenčním rámcem při předkládání návrhu k novelizaci směrnice o eh, zprávech spotřebitelů, tak eh, je to, že se tady jedná o pravidla na evropské úrovni. Především zástupci rady budou zajoti tím, Eh, do jak, nebo jim takto, především zástupcům rody půjde o to, aby eh, ta směrnice eh, byla i v souladu s národními právy. Jedná se tady o opravdu evropská práva, pravidla, pardon, a jejich návrh vychází z, z komparativního průzkumu. Prvním prvotním cílem je aby eh, byly uzavírány přezraniční smlouvy, eh, na něž nebudou eh, aplikovány národní předpisy. Takže tolik k důvodům, které jsem uvedl v souvislosti s tímto společným referenčním rámcem, který by měl složit jako platforma pro Eh, novelizaci stávající směrnice. Pokud jde o analýzu, kterou jsme provedli, tak já si nemyslím, že teď bych měl zabíhat dokonce ani ne do shrnutí eh, těch rozdílů, které jsme objevili. Dovolte jenom, abych zvýraznil ty hlavní rozdíly mezi eh, navrhovanou směrnicí a společným referenčním rámcem. Definice v tomto rámci je širší než v v tom návrhu směrnice. Jsou tady zahnuty smlouvy eh, se smíšeným účelem. Eh, jedná se třeba o využívání počítače, který e, používám ke dvěma různým účelům, profesionálně i soukromně. Návrh směrnice e, předpokládá poměrně e, širokou povinnost informovat. Zavádí něco, co nemůže být správné v některých státech, které již mají e, tuto povinnost uzákoněnou, ale v zemích, kde platí e, zvykové právo a kde není tato povinnost, tak problém je to, že v této navrhované směrnici se e, některá k, e, nehovoří o tom, jak napravit porušování této povinnosti. A problém samozřejmě je ten, že tak to bude matoucí pro anglického právníka, Eh, určit, jaké nápravné prostředky by měly být použity v případě porušení této povinnosti. Takže tento návrh společného referenčního rámce eh, nabízí eh, vyspělý soubor opravných prostředků pro porušování těchto povinností. Potom jsou tam také další, další pravidla, tento společný referenční rámec vzhledem k tomu, že ta pravidla jsou jasná a někdy eh, mají obecnější charakter, tak ještě bych rád připomněl, že jsou také ještě další e, směrnice o právech spotřebitelů. Je to směrnice o takzvaném timesharingu. sharingu a nebylo by od věci již eh, uvažovat o eh, zahrnutí dalších eh, oblastí do, do této směrnice. Navrhovaná směrnice také obsahuje řadu postihů pro nedodržování nejrůznějších smluv. V některých členských státech eh, je možné si z těchto postihů vybrat a v tomto návrhu je, eh, jsou tyto postihy seřazeny eh, podle hierarchie. V případě, že nebudete souhlasit s touto hierarchií, tak v tom společném referenčním rámci najdete pravidla, podle nichž můžete postupovat jinak. A podobně eh, tato směrnice eh, zavádí také povinnost informovat eh, prodávajícího o neschodě. Není to ve všech členských státech je možné postupovat eh, podle tohoto společného referenčního rámce. Potom ještě obecnější věc. Tento rámec je obecně jasnější, pokud je o mandatorní charakter pravidel. Ten návrh směrnice uvádí, že spotřebitel se nemůže vzdát svých práv. Ale to není to tež jako mandatorní charakter pravidel. Pokud eh, můžete To je určitě lepší eh, stanovit, eh, co jsou mandatorní práva a kdy se jich držet. A bude to v zájmu jak eh, spotřebitelů, tak výrobců a obchodníků. A na závěr tento společný referenční rámec v řadě ohledů nabízí jasnější terminologii. To byl také samozřejmě cíl jeho autorů a uvádí také eh, moderní terminologii i z genderového pohledu. Takže eh, na závěr bych rád řekl, že eh, další detaily najdete v, ve zprávě jako takové a samozřejmě rád zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkuji pěkně předávám slovo panu profesorovi Šultenilkovi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, studie eh, pro Institutu pro evropská studia se de facto nezabývá eh, tou vlastní směrnicí a jejím působením v rámci oblasti působnosti. Nejbrž eh, my jsme se zamyslel i nad tím, jak by to dopadlo, kdyby tento návrh eh, přesáhl až do obecného spluvního práva, čili přesáhl svou vlastní působnost. Je třeba říci, že plná harmonizace smluvního práva to je novinka. Takovéto směrnice dosud existovaly pouze v malých dílčích oblastech, třeba nebo timeshare. Tato směrnice ovšem eh, dosahuje nové dimenze, protože je daleko širší. Jak řekl profesor Hesseling, eh, jsou tam obecné informační povinnosti před uzavřením smlouvy, eh, všeobecné smluvní podmínky, detaily práva o prodlení a tak dále. Podstatné je, že tato směrnice se vlastně setkává s oblastmi, které jsou už národním právě částečně upraveny a de facto netýká se pouze smluv se spotřebiteli, ale de facto smluv obecně. Ve stejné míře se v této směrnici objevují také diskrétní úpravy, které se tedy formulu- eh, směřují na určité velice vymezené oblasti, které ovšem jsou opět národně upraveny. A my jsme hovořili v naší studii o takzvaném rearrangement efektu, což vlastně znamená, že členské země budou muset přestavět své právní řády, Eh, budou muset tedy vyjmout některé části svého práva z obecného práva a vložit to do práva spotřebitelského. To ovšem znamená, že v budoucnu všechno, nebo mnohé z toho, eh, co se týkalo dosud všech typů smluvních smrav, stran, bude se muset nyní rozdělit. Eh, čili